Myslím si, že bychom je mohli pomoci jinak. Myslím si, že bychom se měli postarat o to, aby, Evropa, aby Ukrajina byla i nadále nezávislým státem, který nebude členem Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další je kolegyně Segedy, o pan kolega Segedem.